Ja, liebe Kolleginnen äh, und Kollegen, ich darf äh, die heute Morgen unterbrochene Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych äh, znovu navázat na dopolední zasedání. Máme před sebou důležitý bod jednání a to je představení ročního pracovního programu Evropského účetního dvora. A chtěl bych v našem výboru opět srdečně přivítat předsedu Evropského účetního dvora Vito Calderu, který nám předloží tento pracovní program eh, Evropského účetního dvora. Řekl bych, že Evropský účetní dvůr je váš eh, dvůr, protože vy jste s ním pevně propojen. My jsme toho názoru, že ostatní výbory Evropského parlamentu se však také zabývají výsledky eh, vaší práce. Nemělo by to být pouze úkolem kontrolorů rozpočtu, tedy našeho výboru v těch takzvaných spending committees eh, jsou také eh, mnozí, eh, kteří upozorňují a chtějí zlepšit čerpání rozpočtu. V pondělí jsme měli možnost setkat se s panem Rompojem a hovořit o střednědobém finančním rámci. Jistě víte, že existují různá pojetí eh, Evropského parlamentu a rady v této souvislosti o tom, že evropská fiskální propast musí být ještě překonána eh, a že bude existovat eh, značný rozdíl mezi závazky a platbami, eh, tedy větší jak 50 eh, miliard. Evropská rada chce lépe využívat rozpočtové prostředky ve smyslu better spending a proto je nutné se podívat na vaši činnost, aby bylo možné zjistit, kde jsou určité slabiny, kde je možné mnohé zlepšit. Takže jsme velmi napjatí na to, co kolegium Evropského účetního dvora chce pro vás provést v roce 2013. Srdečně vás vítám ve našem výboru a máte nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše laskavá slova. Vážení poslanci, dámy a pánové, eh, já bych chtěl poděkovat panu Tojerovi a celému tomuto výboru za to, že mi dáváte možnost k vám dnes promluvit. Dnes Eh, je pro mě skutečně velkou ctí eh, představit vám náš eh, roční pracovní program na rok 2013 a také naši strategii až do roku 2017. Členové účetního dvora při stanovení tohoto programu a této strategie využívali do značné míry výsledky dialogu právě se členy vašeho výboru. Měli jsme možnost se bilaterálně sejít opakovaně a já jsem opravdu mimořádně vděčný za veškeré informace, které jste nám poskytli. E, společně e, naše instituce e, hrají mimořádně důležitou a doplňující se úlohu. Jejímž cílem je zajistit efektivní demokratickou zodpovědnost pro naše občany. Jde o to, aby skutečně veřejné zdroje, které máme k dispozici, byly použity na plnění eh, cílu Evropské unie. Abych to řekl jednoduše, naším cílem na dalších pět let je eh, spolupracovat velmi eh, intenzivně s parlamentem a ostatními partnery Eh, musím říci, že spolupráce s vaším výborem je skutečně pro nás obrovským privilegiem a my chceme o těchto věcech, o našich výsledcích práce, o našich výsledcích auditu s vámi hovořit. Pochopitelně eh, také spolupráce s dalšími partnery eh, má za cíl zlepšit zodpovědnost Evropské unie. Myslím si, že to je všechno jádrem našeho poslání a jsme přesvědčeni, že tímto způsobem můžeme zajistit přidanou hodnotu pro všechny naše občany. Evropská unie v současné době stojí před obrovskými úkoly, které právě souvisí se, se zlepšením veřejné zodpovědnosti. Já bych rád se zmínil o třech faktorech, které tyto věci ovlivňují. Za prvé, evropské instituce musí podporovat koordinované akce eh, mezi členskými státy a to mimo rámec eh, smlouvy o Evropské unii. To eh, vedlo k, určité, k určitým strukturám, které jsou paralelní a ty vztahy mezi nimi vzájemné jsou mimořádně složité. Evropský mechanismus stability je toho příkladem. Za druhé, Eh, se objevují nové úkoly pro evropské instituce, eh, které jsou v rámci toho, eh, té smlouvy. A to jsou věci, které mají také mimořádně důležitý dopad. Například úloha Evropské centrální banky opět potvrdilo, jak důležitá je zodpovědnost centrálních bank a finančních dozorových orgánů eh, vis parlamenty jak na úrovni vnitrostátní, tak evropské. Za třetí Evropská unie eh, stále více eh, chce využít veřejné finance pro růst a vytváření nových pracovních příležitostí. Evropská evropské, e, evropská opatření e, například poukazují na to, že náklady e, spojené s implementací ať už se to jedná, ať už se jedná o vnitrostátní úřady nebo o podniky, vyžadují dostatečné, dostatečné hodnocení dopadu. Podobně finanční instrumenty, které jsou používány, vyžadují eh, taková opatření, která budou odpovídat potřebám jak eh, soukromým eh, poskytovatelům financí, tak také daňovým poplatníkům. Ten celý balíček návrhu, který se bude týkat toho dalšího víceletého finančního rámce, bude mít dopad na finanční řízení v mnoha oblastech. Myslím si, že celá řada změn by mohla mít také dopad na to, jak k těmto věcem bude přistupovat náš e, účetní dvůr. Naším, hla, naší hlavní prioritou pro příštích pět let je dávat k dispozici produkty, které pomohou právě posílit tuto zodpovědnost Evropské unie e, při používání veřejných fondů. Eh, myslím si, že je potřeba eh, zjistit, kde eh, existují největší rizika a s tímto na paměti udělá účetní dvůr dva přeskumy. Ten první se bude týkat veřejné zodpovědnosti a deficitu zjištěných při auditu a ten druhý potom se bude týkat všech finančních rizik souvisejících právě s řízením financí. To všechno by mělo poskytnout všem zainteresovaným stranám určitý přehled o otázkách, které souvisejí s využíváním veřejných financí a my si myslíme, že ti, kteří vytvářejí politiky, by měli na základě těchto zpráv vyvíjet nové návrhy. Náš účetní dvůr bude nadále poskytovat stanoviska ke konkrétním legislativním návrhům a někdy bude dokonce využívat možnosti vlastní iniciativy. E, účetní dvůr e, bude se věnovat také novým legislativním návrhům, e, které se týkají různých nařízení pro agentury podle článku 208 nového finančního nařízení. V roce 2012 náš účetní dvůr eh, vyjádřil stanovisko k celé řadě takovýchto návrhů, které souvisejí s víceletým finančním rámcem. V roce 2013 budeme i nadále sledovat vývoj, ke kterému dochází eh, v různých fázích legislativního procesu. Co se týče eh, výročních zpráv účetního dvoru, které souvisí s implementací evropského rozpočtu. Ten bude muset vzít v úvahu změny, změny nejrůznějších pravidel, kontrolních systémů, ale také našich cílů pro eh, období po roce 2013. Pro finanční rok 2012 budeme dále eh, udržovat tu stávající strukturu eh, těch výročních zpráv a pokusíme se zajistit plnou srovnatelnost. Ehm, od začátku nového finančního rámce eh, účetní dvůr bude muset eh, zpracovávat veškeré nové informace a všechny záruky, které budou poskytné komise nebo eh, vnitrostátní úřady na základě rámce vnitřních kontrol. Účetní dvůr se v současné době připravuje na všechny možnosti, které mohou vést k tomu, že účetní dvůr bude znovu hodnotit strukturu kterou má k dispozici. Účetní dvůr a jeho přístup eh, k k způsobu, jakým vykazuje komise eh, výsledky své práce, je další oblast, kde očekáváme další vývoj. Jak jsme řekli eh, v prosinci loňského roku na základě článku 318 naší smlouvy, jakými si stavebními kameny Eh, řízení eh, finančních financí eh, musí vycházet ze systému, který, bude, který posílí výkaz, výkaznictví. Účetní dvůr tak dále bude také zvažovat, kde a jaké informace, které jsou obsaženy ve zprávě hodnotící, by mohly být inkorporovány do té výroční práce auditu. Co se týče těch speciálních zpráv, tady nám jde hlavně o ta témata, kde existují rizika, kde je zvýšený zájem, veřejný zájem a kde také existuje možnost vysoké přidané hodnoty. Budeme se soustředovat hlavně na otázky vlastního výkonu, budeme se zabývat hlavně otázkou dalšího růstu hospodářského a vytváření nových pracovních příležitostí, eh, přidané hodnoty veřejným financí a otázkám, které souvisejí s životním prostředím. Tyto priority už se objevují v tom našem novém programu. Eh, polovina z 20 speciálních zpráv našeho účetního dvora, které by měly být publikovány v roce 2013, eh, právě se zabývají otázkou udržitelného růstu. Například ty dvě zprávy, které byly eh, již publikovány v lednu, se zabývají investicemi do energetiky, do úspornosti energetické a také do likvidace odpadů. Ehm, co se týče zachování a řízení ehm, přírodních zdrojů, eh, tady bychom eh, rádi se soustředili na věci, které přidávají hodnotu eh, produktům z oblasti lesnictví a zemědělství. V roce 2013 Eh, se budeme také věnovat vnějším akcím, eh, to budou ty audity týkající se Egypta, palestinské autority Demokratické republiky Kongo a pomoci poskytované Střední Asii. Eh, v reakci na finanční krizi náš účetní dvůr se snaží dále pracovat na auditech, které se týkají dozoru nad bankovním systémem a řízení výsledovek. V současné době se snažíme také zlepšit náš výkon tím, že poskytujeme nejrůznější doporučení. To všechno je velice důležitým vstupem pro zlepšení celého procesu, který povede k větší zodpovědnosti. V roce 2013 účetní dvůr publikoval druhou e, zprávu, která se soustředuje na akce, e, e, které byly nebo měly být reakcí na doporučení ze těch předcházejících speciálních zpráv. Jestliže má účetní dvůr maximalizovat hodnotu svého příspěvku pro e, evropskou zodpovědnost, musí to být e, organizace vysoce profesionální a velice výkonná. To si myslím, že je naprosto zásadní pro zajištění naší důvěryhodnosti. E, to ale znamená, že musíme být připraveni dále rozvíjet svou instituci a to nejen tedy dále, ale i rychleji. Během příštích pěti let účetní dvůr si bude stanovovat priority, které povedou k dalšímu, eh, další profesionalizaci této instituce. Budeme se přitom snažit využívat veškeré znalosti, dovednosti a expertízu, kterou máme k dispozici ehm, v současné době již se realizuje celá řada těchto iniciativ, například účetní dvůr v současné době prochází jakýmsi přeskumem eh, svého výkonu ze strany podobných eh, organizací, tak jak tomu bylo již v roce 2008. Účetní dvůr kromě toho vytvořil i pracovní skupinu, která má racionalizovat procesy, eh, které nám umožní rychleji reagovat na potřeby všech zainteresovaných stran a také nám umožní vypracovávat vysoce kvalitní a včasné zprávy a stanoviska, tak jak to bude potřeba. Kromě toho eh, s, eh, s pomocí eh, vnějšího konsultanta v současné době pracujeme také na strategii vnějších vztahů a komunikace. O tom budeme hovořit také ve svých zprávách pro finanční roky 2013 a další. Pane předsedo, vážení poslanci, během příštích pěti let účetní dvůr eh, je rozhodnut eh, spolupracovat co nejužším způsobem s Evropským parlamentem, tak abychom zlepšili Eh, zodpovědnost Evropské unie tak, aby naši občané eh, si mohli být jisti, že jejich finanční zájmy jsou skutečně chráněny a že peníze eh, jsou používány moudře a tak, aby odpovídali všem pravidlům. Děkuji vám za laskavou pozornost. Vážený pane předsedo, děkuji vám za představení pracovního programu Evropského účetního dvora při prostudování písemných eh, podkladů a také při naslouchání vašim poznámkám jsem měl takový dojem, že Evropský účetní dvůr zná určité návrhy eh, našeho výboru a zvažoval je přípravě programu Naopak eh, také jsme vám velmi vděční za návrhy pro práci našeho výboru které nalézáme ve vašich podkladech. Celá řada diskuzí eh, bude vedena tak, aby se poté na politické úrovni rozhodlo. Chtěl bych také informovat eh, celý výbor, že minulý týden ve Washingtonu eh, jsem vedl rozhovor s vícepředsedou Světové banky. Světová banka upozornila na to, že v kontrole rozpočtu vznikají určité problémy v souvislosti s postupem účetního dvora na základě evropské legislativy. Takže stojíme před napínavou otázkou, jelikož jsme velkým plácem Světové banky a chceme, aby evropský daňový poplatník měl možnost transparentního náhledu do účtu. To je jeden bod, kde napínavě očekáváme výsledky a vážený pane předsedo, proto jsem také s radostí viděl, že eh, budete pracovat na výdajích, na kontrole výdajů Evropské unie eh, ve smyslu rozvojové politiky. Nechci však nyní eh, předjímat diskuzi ve výboru. Měl bych také několik otázek, ale předtím dám možnost poslancům tohoto výboru. Hlásil se pan Ody, prosím. Merci. Děkuji vám. Jménem EPP bych vás, vás chtěl pozdravit, pane Caldera, a poděkovat za veškerou práci, kterou jste uskutečnil v čele této instituce, na kterou se tolik spoleháme. A chci poděkovat také Lianě Ivanové za k nominaci a také důvěry, za důvěru, kterou se těší eh, od parlamentu. Jinak pokud jde o, o zprávu, kterou jsme od vás dostali, tak eh, obrátili jsme vaši pozornost na to, že my poslanci se cítíme trochu eh, dotčeni touto diskuzí, kterou položili eh, na stůl hlavy státu a vlád mezi tedy prostředky plateb a závazků. Když se podíváme na fondy roku 2000, roku 2012, tak nám bylo řečeno, že je tu těch 9 eh, miliard eh, a byli jsme ještě víc šokováni, že ministři financí, bez ohledu na to, jaké potí, jakým potížím musí čelit eh, v členských státech, říkají, že těch 9 miliard prostě nemohou zaplatit, ačkoliv to jsou platby, které každopádně proplaceny musí být, které jsou očekávány. A tudíž, jestli nebudeme schopni Eh, takto vy, vyhovět a proplatit náklady eh, projektů, které jsou eh, financovány z evropských zdrojů, ať už jsou to fondy Erasmus a další projekty, jestliže Evropská unie nebude schopna zaplatit, protože členské státy nebudou schopny vynaložit takové finanční úsilí, tak já vám k tomu musím říct, že mm, nám jakožto parlamentu se to příliš nelíbí a e, možná se klademe otázky, otázku, jestli by nemohl e, účetní dvůr hrát jakousi roli e, varovatele, který upozorní na nerespektování smluv v případě, že naše rozpočty nejsou vyrovnané. Jestli by tedy Eh, účetní dvůr se nemohl zhostit eh, této funkce upozornit ministry a upozornit poslance na to, že se něco takového blíží, že na konci roku vám může chybět tolik a tolik a bylo by dobré, abyste eh, se snažili tyto prostředky sehnat, aby jsme nebyli pak svědky těch groteskních situací jako v loňském roce, kdy v Oslu předseda parlamentu mi pak říkal, že nepodepí, nepodepíšu, dokud mě neujistíte, že dostanu těch 9 miliard, nakonec dostal 6. Takže myslím si, že to nevyvolává příliš eh, hezký obrázek eh, o evropských institucí a může se to ještě zhoršit, protože teď nám říkají eh, vlády, že bude rozdíl až 50 miliard mezi závazky a platbami, takže by bylo dobré, kdybychom každodenně mohli sledovat vývoj situace a mohli bychom mít takový systém včasného varování, abych tak řekl. A můžete nám říct také něco eh, o vztazích s národními účetními dvory, to znamená s příslušnými orgány na národní úrovni? Máte dobré vztahy v rámci komplexní eh, povahy našich vztahů? S tím, že budeme mít stále více eh, takovýchto vztahů, které ať už jsou komunitární nebo mezivládní, tak se chci zeptat, jestli tato spolupráce ve vás vyvolává dojem, že jde dobrým směrem. A dnes dopoledne jsme tu diskutovali o službě pro vnější činnost a o tom, jaký je rozsah její činnosti. Říkali jsme, že bychom potřebovali nezávislý audit o úsporách, které, kterých lze dosáhnout, združováním prostředků mezi členskými státy a Evropskou unii, abychom mm, byli schopni tímto způsobem združovat prostředky tak, aby aniž by se to dotklo svrchovanosti. To znamená, že máme stovky budov po celé planetě, které mezi sebou nezdílí ani obyčejnou kopírku, jak eh, také mohou spolupracovat rozvojové fondy, pokud je tedy o rozvojovou pomoc s některými fondy členských států, jestli by to nebylo možné lépe koordinovat. Pak vědecký výzkum. Tam jsme identifikovali 15 až 16 programů, které jsou financovány často bez koordinace. Takže akceptovali byste takovou roli, abyste vlastně s těmi instituty národní kontroly mohli provádět jakýsi audit potenciálních úspor a aby byla vypracována zpráva přeložená do všech úředních jazyků, která by byla předmětem diskuze v národních parlamentech a v Evropském parlamentu, abychom mohli zanalizovat, jaké jsou tu e, potenciální úspory. A konec konců připomínám, co řekl náš prezident, že úsporám ano, ale ne na, úsp- ne na úkor e, ekonomiky. Takže ještě jednou se ptám, mohl by nám účetní dvůr v tomto nějak pomoct, anebo bychom se měli obrátit na nezávislého auditora, mně by to přišla škoda. Eh, vím, že jsem hovořil již dost, ale na stránce 4 eh, vašeho pracovního programu hovoříte o kompetencích účetního dvora, o znalostech, je, figuruje tam také slovo nezávislost. Samozřejmě nám velmi leží na srdci, aby audit byl vždy nezávislý a v rámci eh, tedy vaší eh, strategie eh, z hlediska, jestli by bylo dobré skutečně říci více k tomuto tématu a potom také k tomu takzvanému peer review. Kdo je vlastně členem té, toho hodnotícího kolegia? Kdo vás kontroluje? Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Další Přihlášky do debaty máme rovněž paní Gresle. Pane předsedo, děkuji vám za prezentaci. Těšíme se na vaše zprávy, které jistě dostaneme v letošním roce, například ohledně Aquily a Abruc. Byli jsme tam a požádali jsme o provedení auditu, protože jsme tam se dozvěděli o báječném rozmnožování peněz, takže jsme napjatí na to, co nám předložíte k tomu, co je naplánováno, se vždycky přidává něco nového. Tak tomu v životě je. A mám na mysli eh, zvláštní zprávu o prostředcích eh, e SVET če máme takový dojem, že se zde jedná o nějaké peníze, o které se hraje eh, v této vnější službě. A prosíme, abyste zahrnuli FBI zpravované eh, komisí eh, a využívané zástupci ESVČ. Děkuji vám. Prosím o další poznámky zatím nejsou a proto mi dovolte, pane předsedo, položit dvě otázky rovněž. Paní kolegyně Gresle se zmínila o vnější službě a to je věc, kterou jsme se zabývali s komisařem Pibalksem, tedy otázka prostředků pro spolupráci SVČ, pro roli Evropské unie co by globálního subjektu. Vy jste se zmínil o tom, že to bude důležité ve vašem ročním programu 2013. Určité Informace o tom, že určité prostředky krizových oblastech by mohly jít do rukou nevládních organizací, které mají kontakt s teroristickými organizacemi. Um, hovořilo se například o Pakistánu, kde bylo rovněž kritizováno, že tyto prostředky mohly být nesprávně využívány. To byla jedna otázka. Ale druhá otázka, která nás zabývala, eh, je otázka otázka podpory obyvatelstva v Syrii, velká část prostředků, které se zde používají, jdou eh, vládě a otázkou tedy je, zda tyto prostředky jdou zase k dobru eh, občanů, kteří jsou eh, tak silně zatíženi o němi válečnými událostmi. A máte vy možnost se podívat na takovéto záležitosti? Druhá otázka směřuje k prezentaci rady. Ve výroční zprávě jste hovořil o nákladech eh, administrativy rady a Evropské rady společně. My rozhodujeme o absolutoriu, rada k tomu dává doporučení. Vidíte vy nějaké důvody eh, pro to, abychom obě instituce eh, projednávali odděleně, tedy radu a Evropskou radu. E, ptám se tedy, proč Rada a Evropská rada ve vaší výroční zprávě jsou um, prezentovány společně a vidíte nějaké důvody, proč by nebylo možné tyto subjekty oddělit. Samozřejmě, že mi můžete na to odpovědět také později. Jean-Pierre Ody má ještě krátké doplnění své otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit ještě po vás. Na straně 5 vašeho dokumentu eh, pracovního programu na rok 2013 hovoříte o dvou eh, celkových zprávách o eh, finančních rizicích EU a o nedostatcích v oblasti auditu a ve povinnosti předkládat výkazy. Nevíme, že je vhodné eh, předkládat tedy určitou zprávu o nedostých eh, v povinných výkazech Evropské unie. Eh, možná, že by stačilo hovořit o tedy výkazech a zprávách. Ty dopady a důsledky se mohou projevit až později, že tedy došlo k určitým nedostatkům. Ano, děkuji. A prosím pana předsedu Četního dvora, aby odpověděl na naše otázky. Tedy prosím o zodpovězení našich otázek. Prosím. Thank you. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Pokusím se reagovat na všechny ty otázky pokud toho budu schopen, i když eh, některé skutečně nejsem schopen eh, dnes tady eh, zodpovědět, ale každopádně vám mohu slíbit, že vám odpovědi poskytnu později, dejme tomu v písemné formě. Chtěl bych také poděkovat panu Odimu za ta laskavá slova, ale teď dovolte, abych tedy šel k tomu prvnímu bodu, který se týká Světové banky. <clears throat> Chtěl bych vás ujistit, že eh, příští týden 20. Eh, 7. února za náma přijedou zástupci Světové banky, se kterými budeme hovořit o tom, jakým způsobem můžeme řešit tu skutečně složitou situaci, ve které se nacházíme. Evropská unie je druhým největším dárcem Světové banky a eh, jsme v situaci, kdy skutečně musíme provádět audity, ve kterých se jedná o informace, které má k dispozici Světová banka a musíme tyto věci potom analyzovat tím nejlepším možným způsobem, tak aby náš účetní dvůr byl eh, schopen skutečně pracovat na základě všech informací, které můžeme mít k dispozici. Eh, budeme se zabývat eh, oblastí pomoci rozvojovým zemím, Ehm, způsobu, jakým způsobem jsou přidělovány tyto finanční prostředky a pokusíme se tyto věci řešit tím nejlepším možným způsobem. Ehm, pane předsedo, vy sám jste hovořil také o evropské ehm, vnější službě, hovořila o tom ostatně i paní Greslerová, trošičku z jiného pohledu, než jak o tom hovořil pan Odí. Možná, že teď se pokusím všechny ty prvky nějakým způsobem spojit a odpovědět vám komplexně. E, spolupracujeme s kontrolními úřady v jednotlivých členských zemích e, tak, aby e, skutečně jsme byli schopni sledovat společné úsilí. To je to, o čem hovořil pan Ody, když hovořil o tom, že je to trošičku zvláštní název, ten panoramatický <clears throat> přeskum, ale ta práce, kterou děláme, se netýká pouze metody, metodiky, ale také se snažíme e, zjistit, ve kterých oblastech bychom mohli více spolupracovat. A jeden z takových prvků, který jsme e, zjistili, e, že existuje, je potřeba hlasitě upozornit eh, na to, že, existují určit, že existuje určitý deficit jak v zodpovědnosti, tak v těch auditních činnostech. <clears throat> V některých případech skutečně ty kompetence, které jsou přeneseny na evropskou úroveň, jsou později přejímány těmi vnitrostátními úřady, takže vlastně vzniká jakýsi eh, <clears throat> cyklus Eh, ať už je to ten eh, two-pack nebo six-pack, ten eh, dohodnutý rámec, tak všude tady existuje potřeba, abychom naprosto přesně určili, kdo je zodpovědný za co na které úrovni. To se netýká jen auditorů, to se týká také například národních parlamentů, národních kontrolních úřadů a tak dále. Čili abych odpověděl na tu otázku, v tomto smyslu skutečně my jsme ochotni v této věci dále pracovat. Já eh, o tom budu hovořit se svými kolegy a také s předsedy eh, národních eh, nejvyšších kontrolních úřadů, abych <clears throat> zjistil, jestli při těch omezených prostředcích finančních, které máme k dispozici, je další možnost spolupráce. Pochopitelně <clears throat> ne vždycky ty priority těch národních kontrolních úřadů jsou stejné, jako jsou priority našeho um, účetního dvora, ale každopádně bychom měli se pokusit identifikovat takové priority, které, ve kterých bychom mohli spolupracovat a <clears throat> e, to v tom smyslu, že bychom pracovali jak Eh, ve směru té dimenze evropské, tak eh, ve směru těch <clears throat> národních eh, dimenzí. A tím vlastně se dostávám opět k té vnější službě. V současné době zpracováváme audit této entity, abych to tak řekla, nebo kvázi instituce, chcete-li, ten audit by měl být, ten audit by měl být zahájen co eh, nejdříve. Budeme se zabývat eh, otázkami, o kterých hovořil pan Ody, také vy, pane předsedo, jste o tom hovořil eh, bylo by dobré, kdyby ta publikace vznikla nejpozději na začátku roku 2014, v roce 2016 to asi nebude, ale pokusíme se vytvořit jakýsi obraz toho, eh, jak to vypadá v současné době s vnější službou, aby abychom eh, zjistili, jakým způsobem se zodpovědně zhošťuje tato eh, instituce, jestli tomu tak můžeme říkat, Eh, se svým úkolem, se svou zodpovědností. Co se týče těch eh, návrhů, které souvisejí s potřebou eh, zajistit, aby pomoc Evropské unie nejrůznějším neziskovým organizacím, nevládním organizacím ve třetích zemích, aby ty eh, finanční prostředky se nedostaly do špatných rukou, abych použil váš výraz, pane předsedo. My v současné době eh, už jsme udělali několik auditů a myslím si, že brzy budeme mít k dispozici výsledky auditu o situaci v Egyptě, později také o, palestinské, eh, o palestinském území, palestinské autoritě, potom m, mm, eh, připravujeme také audit o Syrii a o Střední Asii. V roce 2013 bychom měli mít k dispozici výsledky tohoto auditu o Střední Asii a doufám, že i tam budeme reagovat na některé ty vaše obavy. Eh, čili zahraniční politika je mimořádně důležitá doména a eh, ta vnější služba eh, v tom novém rámci, vlastně, ve kterém funguje, ve kterém má své zodpovědnosti, je středem našeho zájmu a já eh, rozumím těm vašim obavám. My se pokusíme všechny tyto věci zohlednit také ve své budoucí, budoucí práci. Já neříkám, že ta, ten výsledky auditu budou hotové ještě v roce 2013, ale každopádně všechny tyto věci budeme zvažovat při přípravě dalších eh, auditů a další naší práce. Eh, dále eh, te, se ptali na tu otázku eh, rady, proč nerozlišujeme tedy radu a Evropskou radu, nebo neoddělujeme je. My děláme audit rozpočtu a myslím si, že nejprve musíme se podívat na to, jakým způsobem můžeme definovat v rámci rozpočtu, co, přichá, co přináleží jedné nebo druhé této instituci. A možná, že bilaterálně se nám podaří potom eh, se domluvit na tom, co dělá starost vašemu výboru a nějakým způsobem se do naší práce promítnout. Ale eh, v našich výročních auditech se těmito otázkami zabýváme, díváme se také na různá eh, horizontální témata a v této souvislosti také uvažujeme o těchto institucích. francouzsky. Dále byly zmíněny eh, také otázky eh, pokladny. To se netýká pouze nového eh, finančního rámce, ale i toho současného. Otázka je, jestli účetní dvůr může sehrávat novou úlohu. Tedy úlohu určitého poplachu. Eh, stačí eh, podívat se na to, co eh, my jsme vyjádřili ve výroční zprávě za rok 2011, o které jste hovořili včera. Již včera právě jste viděli, jaké mohou vznikat problémy, že by bylo možné dosáhnout 5 miliard, kdyby platby byly kryty eh, dostatečnými eh, prostředky. Jsou zde dva problémy. Za prvé eh, je zde tedy určité atypické období, kdy státy prožívají krizové situace a tím došlo k opoždění v určitých platbách a dostáváme se na konci období k nezbytnosti realizovat místa platby. A ta skutečnost, že členské státy ve svém plánování plateb během roku se dostávají až do konci, eh, konce roku a není to dostatečně kryté. Eh, již zde vidíme určité nezbytnosti lépe naplánovat eh, jednotlivé postupy. To znamená, že členské státy mají eh, určitou eh, nezbytnost detailněji a Eh, přesněji eh, naplánovat své platby eh, z pokladny. Když potom se dostaneme do čtvrtího, čtvrtého kvartálu, tak již nemůžeme mnohé řešit. Účetní dvůr hraje tedy tuto roli určitého vyvolávatele poplachu v té situaci, že požaduje přesnější plánování eh, potřebných prostředků a eh, uskutečnění plateb v jednotlivých obdobích roku, tak aby eh, bylo možné vše uskutečnit správně eh, a bez toho, aby členské státy se dostávaly do určitého eh, tlaku ohledně stavu pokladny. Když eh, tedy pro ten globální finanční rámec máme určitě rozdíl mezi závazky a platbami, pak během celého období můžeme mnohé eh, vyrovnávat. Plánovací období 2007 až 2013 bylo zahájeno eh, s opožděně. Během dvou let prakticky žádné platby neprobíhaly. Probíhaly certifikace národních eh, systémů kompetentních orgánů. Poté se objevily tedy krizové problémy a nyní se dostává dostáváme do konce eh, toho období, kdy je nutné platby uskutečnit. Eh, to nejvýznamnější, co můžeme udělat, je každý rok připomínat, eh, to, že jsou zde určité přísliby, které je nutné vyřídit a vyčerpat. Vidíme tedy, že v letech 2007 až 2013 máme eh, přísliby a přislíbené platby závazné a e, potom v roce 2011 e, vidíme e, platby ve výši celoročního rozpočtu EU, což tedy potom odpovídá třem letem, která by byla normálně připravována. Takže tímto se dostáváme do těchto problémů. A problém RAL je významný. Ohledně výstrahy, tedy tuto výstrahu již realizujeme. Možná, že by to mohlo být ještě ráznější, ale možná, že by i komise mohla lépe realizovat svou odpovědnost aby eh, přísliby během celého roku i potom platby koncem roku lépe připravila. Nezávislost eh, účetního dvora. Možná jsme to nezmínili eh, výslovně v programu práce, ale v strategickém dokumentu je to zmíněno. S tím, že je to součástí naší, tak říkají, z DNA. To znamená, nemůžeme fungovat jinak, než jako nezávislý orgán. To konec konců předepisuje už smlouva a je to také něco, co vyžaduje naše každodenní práce. A my jsme tu o to, abychom hájili tuto nezávislost, ale děkuji, že jste to připomněli. Každopádně to budeme mít na zřeteli. A jak to vypadá s peer review? Tady probíhá práce, máme tým, který je tvořen členy Eh, francouzského eh, účetního dvora, auditora švédského a také účetního dvora německého. Tedy vedoucí představitel eh, z, to, z tohoto orgánu a od listopadu zpracováváme veškeré materiály s tím, že práce by měla být dokončena pravděpodobně do září, října, takže závěrečnou zprávu budeme mít k dispozici ještě v průběhu letošního roku a informujeme i tento výbor o výsledcích, které vzejdou z tohoto přeskoumávacího procesu. Jsme rádi, že eh, tyto tři prestižní organizace z eh, evropských členských států souhlasili, svolili s tím, že se zúčastní této peer review účetního dvora. Bylo těžké hledat eh, členy, kteří by k tomu byli ochotní, protože to vyžaduje hodně práce a přitom je to zdarma. My platíme pouze výlohy, cestovní výlohy v rámci našeho rozpočtu máme linii, která umožňuje proplácení cestovních nákladů, ale všechno ostatní jde na vrub těch institucí, samotných těch institucí, které akceptovaly účast na této peer review. Takže jsme velmi vděční všem třem eh, zúčastněným institucím. A nyní abych se vyjádřil k otázce toho, proč jsme zvolili tento nadpis uh, Public Deficits and Accountability. Hovořil jsem o spolupráci s účetními dvory členských států. Ale máme také za to, že je nesmírně důležité, aby účetní dvůr mohl uh, odvádět práci, která bude co nejdůslednější, co nejvíce vyčerpávající, abychom byli schopni identifikovat z hlediska Evropské unie, zda vš, vš, identifikovat všechny nové eh, nástroje a jestli jsou uplatněny. Třeba Evropský eh, mechanismus stability nebo funkce prudenčního dozoru Evropské centrální banky. Opatření na auditu veškerých trustových fondů a dalších finančních nástrojů, které jsou opět eh, uváděny do praxe na základě finančního nařízení. K čemu se ostatně ještě dostaneme u těch jednotlivých návrhů. Máme za to, že bychom měli provést jakési mapování Eh, těchto, všech těchto aspektů, udělat takovou globální mapu, eh, z které by byl eh, vidět celkový vývoj a jednotlivá místa, u nich jsme konstatovali určité problémy. Takže jak již bylo několikrát řečeno, Evropský parlament byl v některých případech trochu upozaděn. Národní e, parlamenty, já jsem byl nedávno v Lisabonu v Národním parlamentu, kde mi řekli, nám je odjímána i eh, národní svrchovanost při přijímání rozpočtu, protože nyní je to komise, která má zodpovědnost za rozpočtovou politiku členských států. To je možná trošku nadsázka, ale ilustruje to eh, ty ob, některé obavy, které existují z hlediska tedy veřejné kontroly a role auditora, eh, kterou může auditor sehrát. Konstatovali jsme tedy deficity, někdy od nás žádáte, abychom odvedli svou práci, několikrát jsem byl vyzvan a byl jsem dotázán, proč neprovádíte také audit Evropského mechanismu stability. Kdo, kon, kdo uh, provádí kontrolu nad evropskými fondy, které spadají do tohoto mechanismu, který byl integrován v rámci do, do tady do tohoto mechanismu stability. Byla tam určitá mezera a teď se to trošku vyvíjí, ale evidentně tam existuje auditový deficit. Proto jsme zvolili právě tento nadpis a ve vší skromnosti doufáme, že v průběhu roku 2013 se nám podaří co nejjasněji zmapovat situaci se všemi významnými prvky, které pak umožní legislativním orgánům lépe zacílit své politiky eh, a to tak, aby to bylo uspokojivé. Pak je tu další záležitost týkající se jak, jakéhosi ústavního eh, pořádku Evropské unie. Tady jsou eh, něk, různé finanční nástroje, které nevychází přímo ze smluv. A účetní dvůr vychází a je založen uh, eh, základajícími smlouvami Evropské unie. To je další prvek, který musíme brát potaz, když se snažíme zjišťovat, jaká má být jeho role. Myslím, že jsem ošetřil otázku paní Gressle ohledně eh, Evropské služby pro vnější činnost. K tomu se bude vyjadřovat i eh, audit, který probíhá pak Aquila Abruci, Eh, doufám, že zpráva z toho bude eh, publikována ještě tento týden. A je to konec konců, bude od kolegy, který je bývalým, eh, bývalým členem tohoto výboru. Děkuji. Caldera. Ano, děkuji, pane Caldero, za velmi obšírné zodpovězení jednotlivých bodů. Jean-Pierre Ody se ještě znovu přihlásil. Prosím. Ohledně oné výstrahy, díval jsem se na vaši zprávu z roku 2011. Tato zpráva byla předložena v říjnu 2012 a v, hovoříme o tom eh, v únoru 2013. Já bych chtěl tyto luty spíše zkrátit a měl jsem na mysli takovou tu permanentní výstrahu eh, o blížícím se nebezpečí. Děkuji za vaši odpověď. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám. Tím se dostáváme na konec seznamu řečníků a já bych chtěl vám, pane Caldero, poděkovat a také celému kolegiu. Jsme vždy velmi potěšeni, že členové účetního dvora odpovídají na naše otázky, eh, dávají nám základ pro politické posouzení eh, a základ naší činnosti eh, Výsledky vašeho auditu nám ukazují, že vedle absolutoria je toto jeden z mála nástrojů Evropského parlamentu, které ukazují, že evropské daňové prostředky se vydávají rozumně. Eh, jinak eh, my máme málo možností dívat se eh, na to, jak probíhají jednotlivé aktivity. Mnozí občané nám však píší a také se na nás obrací osobně, protože mají určité obavy co do využívání veřejných zdrojů, výdajů, co do vývoje státních rozpočtů a pro proto je důležité zde mít určité eh, pojistky tak, aby prostředky byly využívány efektivně. Vy jste o tom také hovořil a my bychom si přáli, abyste měli hodně eh, štěstí při vaší činnosti, abyste vždy ukázali na ten nejdůležitější bod, aby i členské státy a komise správně využívaly své prostředky. V závěrečné poznámce jste také eh, se zmínil o spolupráci s národními účetními dvory. Eh, to zcela jistě bude také charakterizovat naši práci, eh, tedy to, že se přechází na performance oriented oriented audits, tedy na takové prověření, které se bude dívat na soulad s cílem. Toto v souladu s evropským semestrem je důležité a já se domnívám, že všechny členské státy by mohly tak lépe používat kontrolní rozpočtové prostředky. Co se týče Evropské unie, eh, jistě jsme udělali eh, již dobrý kus práce, ale mnoha je ještě před námi. Na tomto místě bych vám chtěl říci, že jsme také eh, připravili meziparlamentní konferenci společně s národními eh, parlamenty na toto téma a byli bychom rádi, kdyby Evropský účetní dvůr byl ochoten zúčastnit se takového setkání a to aktivně. Děkuji vám za prezentaci eh, ročního eh, programu práce. Těšíme se na další spolupráci. ano, vážené kolegyně a kolegové, dostáváme se k závěru dnešního programu. Máte prosím ještě další poznámky k bodu různé. Já nemám nic a chtěl bych vám srdečně poděkovat. Děkuji sekretariátu Eh, účetnímu dvoru, komisi a dalším institucím a děkuji také eh, tlumočnické službě za podporu našeho dnešního zasedání. Tímto končím veřejné zasedání našeho výboru na kontrolu eh, rozpočtu. Setkáme se zase 21. února v 9 hodin. Ano? Dobře, takže se těším na příští zasedání a přeju hezký večer.